Pan Breer má otázku. Prosím. Vážený pane kolego, říkal jste, že nechcete eh, zbavovat parlament legitimity. Znáte koncept základní společenské smlouvy, tak jak ji koncipoval pan Russo. Tam je myšlenka, že občané se dohodnou na tom, jaký typ vlády chtějí a myslíte si, že tato myšlenka je hrozbou pro zastupitelské instituce, anebo si myslíte, že jsme zvoleni proto, abychom zastupovali občané? Eh, řečník byl přerušen. Je tady ještě druhá žádost. Pane Gonzálesi, pane Gonzálesi, je tady ještě druhá eh, eh, žádost, eh, ale jen na vás, jestli chcete. Tato otázka je velice zajímavá, říká pan González Pons. Ano, já věřím v reprezentativní mandát. Já v tento mandát věřím. Chápu, že rada a komise eh, konzultují občany, protože nejsou parlamenty, ale myslím si, že tady je určitý rozpor mezi poslanci, které před 6 měsíci eh, zvolili občané. A myslím si, že takovýto poslanci nepotřebují další konzultace, protože byli zvoleni před 6 měsíci. Sorry, don't... Excuse me. Promiňte, Je to velice zajímavé. Já eh, nevím, jaké je vaše křesní eh, jméno, takže se na vás nemohu obrátit. Přejdu vaši žádost a dám slovo dalšímu řečníkovi a to je pan Ruiz Deveza, protože už máme trošku napjatý časový plán. Děkuji vám, paní předsedající. Nejprve bych chtěl říci kolegům z krajní pravice, že eh, chodit eh, každý den do této sněmovny, říkat, co občané chtějí, eh, je sice hezké, ale vy zastupujete jenom 20 až 25 evropských občanů pro evropské skupiny, které podpořily toto usnesení, získaly ve volbách 70 až 75 takže uvědome si, jak, jaká je tedy, jaké rozložení sil. Za druhé, deset let Eh, od vstupu platnost eh, Lisabonské smlouvy a když se podíváme na dnešní svět, ten je úplně jiný než v roce 2009. Tehdy nebyl Brexit, nebylo arabské jaro, nebyl eh, Trump prezidentem USA, neměli jsme migrační vlny. A na rozdíl od kolegů, kteří hovořili o freudovském předávkování drogami, my žijeme eh, v realitě, uvědomujeme si vnější tlaky, jimž Evropa čelí a na které musíme reagovat. A právě tato konference o budoucnosti Evropy je tím nástrojem, eh, nemůžeme ignorovat okolní svět a směřujeme tedy k federální unii, ale činíme tak v Eh, v dialogu s občany a s organizovanou občanskou společností. Je důležité zajistit i zapojení organizované občanské společnosti. Myslím si, že můžeme dosáhnout maximálního zapojení běžných občanů a nevládních organizací eh, národních eh, parlamentů do tohoto procesu a na základě toho bychom mohli připravit celou řadu odpovědí na politické výzvy, jimž čelíme a které nemůžeme přehlížet. A eh, když definujeme ty politické výzvy, tak budeme moci nalézt i správné institucionální odpovědi. to modrá kartička, budete ji chtít přijmout? Bude, přijmete modrou kartu? Ano, děkuji. 30 vteřin, pan Ronča. Děkuji. Ano, mám otázku. Mástrická smlouva z roku 1992 již v podstatě předpokládala s vytvořením občanské unie. Znáte důvod, proč se nepodařilo to za celá ta léta zrealizovat? Za celá ta léta jsme nezrealizovali tu Unii občanů. Můžete mi eh, jmenovat jeden důvod, proč? Teď máte slovo. Ano, já jsem neprozuměl otázce. Unie občanů, co přesně to znamená? Možná byste se mohli dát dohromady poté a vy vyřešit si tuto otázku dáma 29 eh, eh, požádala o druhou otázku. Přijmete ji, prosím? No, porozumíte? Máte prosím slovo? Ano. E, já si užívám e, způsob, jak se teď odvíjí ta diskuse, e, i modrou kartu, protože poprvé mám pocit, že to je skutečná diskuse, která se tady ohrává a to je nezbytně nutné protože mluvíme o budoucnosti Evropy, takže bych ráda využila příležitosti a e, chtěla dát trošku času mému kolegovi z SD, e, který bude mluvit, může mluvit o angažovanosti občanů a nevládních organizacích v budoucnosti Evropy. E, a já myslím, že toto je důležité téma, takže jsem, myslím, že tím, že mu dám trošku více času o tom pohovořit, bude důležité. Ano, děkuji. Já si myslím, já věřím eh, v reprezentační demokracii, eh, jak už řekl kolega Pons, ale nevidím tady žádný rozpor eh, v tom, že budeme mít neustále konzultace s občany. My jsme zvolení zástupci, my musíme každý den mít kontakt s běžnými občany a nevládními organizacemi a toto musíme dělat také v kontaktech s konferencí o budoucnosti Evropy. Děkuji. A protože eh, máme 16 eh, žádostí o slovo v rámci každý. Eh, A tak bych se pokusila hm, pokračovat s modrými kartami, hm, tak jak bylo řečeno dalším řečníkem na dvě minuty je Michel Diron. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jste tedy vyslechli, postoj parlamentu je téměř jednomyslný. Shodneme se na nutnosti, aby tato konference o budoucnosti Evropy byla úspěšná. Je to nový prvek, který se tady zařazuje do debaty, která byla často příliš institucionální. A tady máme silnou příležitost. Paní Fise, vy jste tady použila takové slovo, abych se k tomu vrátil. Vy jste hovořila o odvaze. A to, to je taková věta, která byla citovaná, kdy, kdy, kdy byla Francie v nebezpečí, je tam se vždy hovořilo o odvaze, vždy další odvaha. Musíme mít vždy odvážně. A nyní je přesně takový okamžik, Evropa je v nebezpečí, bylo to tady vysvětleno jsme tady na křižovatce, stojíme, když hovoříme o Brexitu a o dalších nebezpečí, jsou ještě před námi. Vincent Churchill před 60 lety na záměstí Klebe řekl o konci války, jak velká jsou ta nebezpečí, ty hrozby, které, kterým čelí Evropa a také hovořil o tom, že Evropa musí být silná. Ano, paní Švíse, já v tomto duchu se obracím na radu. A rád bych prostě se opřel o jednu větu Žána Moneta, který řekl, když byla Evropa vytvořena, by byla tvořena, že tady Evropa není proto, aby státy vytvořily nějaké koalice, je tady proto, aby se vlastně propojily mezi sebou lidské bytosti. A v tomto okamžiku nyní stojíme. Na to bychom měli pomýšlet. A já si myslím, že e, doufám, e, dívám se na vás, na paní Šujcu, dívám se na radu a na komisi a žádám vás jménem instituce, které, naší instituce, která reprezentuje uh, evropské občany. Já vás žádám také jménem nevládních organizací, kteří klepají na dveře této instituce. Žádám vás jménem občanské společnosti, abyste jak si nepromarnili tuto příležitost, abychom skutečně pracovali spolu, společně se všemi těmi, kteří eh, zastupují evropské občany. Musíme společně být úspěšní v opačném případě to bude obrovský neúspěch nás všech. Děkuji. Pane Mandersen, eh, žádal jste hlas v rámci Catch the Eye nebo modrou kartu? Děkuji. A máme žádost eh, modré karty pan, od pana Kastalda. Přijmete, prosím, eh, modrou kartu, pane Durane? Ano, prosím, děkuji. 34. Vážený Pascale, společně jsme často pracovali na mnoha tématech v minulých letech. Já si velice vážím vašeho projevu a položím vám otázku. Ano, skutečně, od této konference očekáváme, že eh, by mohla či nemohla vést ke změně smlouvy. Jak vy na to pohlížíte? Můžeme diskutovat o reformách smlouvy i v rámci této konference? tak, abychom skončili s určitou nerovnováhou mezi institucemi, kterou je třeba nějakým způsobem ošetřit a zlepšit. Děkuji mnohokrát, Fabio, za tuto otázku. Já odpovím jednoduše. Podívejme se to, co řekla Rada komise, co řekla také paní Švíca. Nebychom měli dopředu si nic zakazovat, nic nastavovat. Musíme se prostě pokusit zrealizovat ten nutný dialog a podívat se, jaká budou řešení. Víme, že Evropa je částečně zablokována, že je třeba to nějak překonat. A prosím, nemějme strach, učiňme to, buďme odvážní, nebojme se eh, dialogu občanů a pokusme se skutečně zreformovat to, co je zreformovat třeba. Děkuji. Další řečnice minutu a půl paní Delbos Corfield. Studujeme text o budoucnosti eh, konference, o konference o budoucnosti Evropy. Je leden 2020. Přátelé Britové budou opouštět eh, Evropský parlament. Je to tedy odchod vůbec prvního z 28 států a eh, doufujeme, že poslední uvidíme, ale jak to dopadne. Dovedli jsme si představit před deseti lety, že k něčemu takovému dojde. Také jsme hlasovali o spuštění článků článku sedm proti eh, Polsku a Maďarsku, respektive jejich vládám kvůli vážnému porušování právního státu a bohužel nejsme schopni reagovat na hrozby pro evropský projekt. Evropská unie se ocitala v kritické situaci. Tato myšlenka konference o budoucnosti Evropy je skutečně potřebnou a pozoruhodnou iniciativou. Můžeme za to poděkovat eh, předsedkyni komise i všem ostatním komisařům. Evropský parlament se toho zhostil velice odhodlaně a eh, s relativní odvahou, to je také slibné, ale musíme si uvědomit, že pokud tato konference neuspěje, budeme za to zodpovědní všichni rada, komise, parlament a mohla by to být tedy další eh, etapa ke konci eh, koherentní Evropy, Evropy, která zajišťuje více práv. Konzervativci a SD se snaží zbrzdit účast občanů, to považujeme za velkou chybu. My, europoslanci, pracujeme ve velice privilegovaných podmínkách a pokud neumožníme občanům mít stejné podmínky, tak se jim vysmíváme. V Irsku, ve Francii a v Německu byly konzultace s občany, kolega Freund to, to zmínil, mnoho pravidelných schůzek pro to, aby občané mohli diskutovat informovaně. Potřebujeme jim jim poskytnout i technickou pomoc. Bude to mít samozřejmě své náklady, ale je třeba opravdu zaujmout eh, občany eh, a to není, není samo o sobě. Řečnice byla přerušena. I'm sorry, madam. Omlouvám se. Není možné přetahovat, protože budu pak odpojovat mikrofon a pak ta diskuse nebude tak interaktivní, takže prosím, držte se své řečnické doby. Další na řadě na minutu a půl je pan Anemans. Vážení kolegové, je toto velká konference o budoucnosti Evropy. Naším cílem by byl, mělo být dát si skutečně šanci pro zlepšení obnovu Evropy. Podívejme se na to, jak vypadá například spolupráce Evropy v oblasti bezpečnosti. Eh, buď to tedy k tomu příslibněme správným způsobem, anebo z toho děláme pouze nějakou pantomimu. A já si myslím, že se to dobře vypravuje v tom, jakým způsobem bylo nastaveno naše usnesení. To usnesení eh, Eh, pravděpodobně nepovede k tomu, že ta konference bude dobrým způsobem nastavena. Bude to asi neužitečné, drahé, eh, bude to pouze podporovat nějaké takové ty federální a federativní sny a měli byste se za to stydět. Jmenuji to pan Pošva. Děkuji. Práce Evropské unie se zakládá Eh, na principu reprezentativní demokracie, což znamená, že legitimní zástupci občanů jsou národní parlamenty a tento Evropský parlament. Je velice dobré, že občané nevládní organizace, další organizace mají svůj hlas, ale oni nejsou skutečnými zástupci občanů. Eh, občané si přejí politiky, kteří budou schopni se rozhodovat, volit, budou mít odvahu a které budou schopni také převzít na sebe odpovědnost. Evropská unie se zakládá na základě, zásadě proporcionality, což má svou hodnotu ve dvou různých směrech na úrovni států a také na úrovni EU, kde musíme také jednat, musíme mít více kontroly na hranicích. Eh, ale neměli bychom tady se zabývat minimálními platy a dalšími iniciativy, které spadají do eh, působnosti členských států. Pan Ferreira, děkuji paní předsedkyně. Ti, kteří rozhodují v EU i nadále, dělají to, co dělali vždy a snaží se aspoň nějakým způsobem nafingovat, že, že, že poslouchají hlasům občanů. A proto je tady takováto konference, je to v podstatě taková fraška ti, kteří zakázali referenta, protože by se jim bývaly nelíbily ty výsledky, ti, kteří, kteří nejsou schopni respektovat odlišné výsledky, najednou mají velký zájem na to si vyslechnout občany v takovémto procesu, kdy vlastně už dopředu víme, jaké budou závěry. Tady chceme hovořit o budoucnosti Evropy. Ano, ale my jsme proti této frašce. Nechceme hovořit o budoucnosti Evropy, ale chceme, aby se národy sami e, rozhodovali o tom. To neměli bychom tady mít předem nastavená řešení, měli bychom bojovat za jinou Evropu. Ne, mít neoliberální Evropu nadnárodních koncernů a ekonomických skupin. Chceme skupinu Evropu občanů, nechceme militarizovanou Evropu, ale Evropu míru. Nechceme mít tu Evropu, kde budou rozhodovat ty nejmocnější. Chceme mít svrchovanou, rovnou Evropu. Jsme tady proto, abychom diskutovali o Evropě a zejména proto, abychom Evropu změnili. Děkuji. Pan Počma má minutu. Vážení kolegové, když se sami eh, ptáme na budoucnost eh, Evropy, první věc, kterou musíme vyřešit, je to, jakou roli bychom měli propůjčit občanům. Pokud eh, toto neukážeme za několik pár let, eh, pokud ostatní eh, poslanci povedou stejnou diskusi, tak to bude porážka. Chceme, aby občané byli, mm, aby nebyli pasivní, aby nebyli vzdálení, Naopak chceme, aby jejich hlas byl skutečně vyslyšen, aby platil, aby mohli se přímo účastnit na evropské demokracii. Eh, Mohu pouze udělat odkaz k volbám, ale eh, chtěli bychom rehabilitovat mechanismy tak, abychom tyto občané mohli účastnit diskuzí a rozhodovacích procesů. Musíme aktualizovat eh, zprávu a řízení naší demokracie. Toto mm, z toho může mm, profitovat pouze populismus z této vlny uspokojení. Mm, ale Alternativou nemůže být pokušení euroskepticismu. Eh, eh, tady není prostor pro eh, skeptiky nebo konformisty. Pan Pučmane, přijmete modrou kartu od paní Monserrat? Ano? Máte slovo, paní. Europa un Evropa je politickým projektem, který se opírá o právní stát a o vládu zákona. Je to společenství hodnot a platí to i pro Španělsko. Evropa je protilátka proti destruktivnímu nacionalismu. Vy prcháte před spravedlností eh, ehm, kvůli porušování právního státu a spronevěře prostředků. Eh, vy eh, se bojíte uplatnění zákona a imunita nerovná se beztrestnost. Nikdo v tomto parlamentu nestojí nad zákonem. Kdy budete mít odvahu na to, abyste čelil a řečnice byla přerušena? Máte slovo? Vážená paní Montserrat, myslím, že byste měla respektovat normy, které schválil tento parlament. Musíte uznat, že existuje směrnice, která znemožňuje, aby eh, veřejně činné osoby, zvláště europoslanci, eh, ne, aby se na ně neuplatňovala prezumpce neviny. Mě by zajímalo, o, jaké, o jakých soudech hovoříte, o jakých trestných eh, činech, kterých jsem se údajně dopustil. Říkáte, že státy musí plnit eh, zákony a Španělsko je prvním eh, zemí EU, která by měla udržet sankce za neplnění eh, těchto předpisů. Děkuji, pan Tajany, na minutu a půl. Vážená paní předsedající, první věc na ochranu Evropy je návrat k politice skutečná opravdová reforma spočívá v tom, že budeme mít Evropu, která bude schopna čelit velkým vnitřním i vnějším výzvám. Dnes máme odlišnou geopolitickou rovnováhu a proto potřebujeme Evropu s jednotnou zahraniční i obranou politikou. Viděli jsme, že v krizi, že byla migrační krize, krize s Venezuelou, krize v Libii, Evropa nebyla schopna reagovat ani na čínskou ofenzivu v Evropě. Samozřejmě eh, silný a soudržný národ neznamená, že se vzdáme eh, národních států. Evropa nemůže být záminkou pro zničení na národů. Neexistují malé nebo velké vlasti. Existují vlasti, které se dnes mohou realizovat eh, uvnitř politicky silnější Evropy. Nemyslím si, že by se ten problém řešil nějakými referendy, Nemyslím si, že problém evropské jednoty by se řešil jakousi nereprezentativní demokracii, která by šla proti vůli lidu, který si zvolil své volené zástupce. Je tedy třeba posílit úlohu Evropského parlamentu, který by konečně měl dostat právo na legislativní iniciativu, což je právo, které mají všechny parlamenty na světě. A tato konference by určitě měla vyslechnout hlasy občanů, ale měla by také dát prostor hlasu poslanců, starostů a zástupců regionů, kteří jsou združeni ve výboru regionu. Děkuji, pana Silva Pereira, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Konference o budoucnosti Evropy je dobrá příležitost pro to, aby se evropští občané znovu setkávali s evropským projektem, ale je třeba respektovat tři podmínky. Za prvé je důležité, aby to byla skutečná diskuze otevřená do které budou zapojeni všechny občané, všechny organizace, které reprezentují občanskou společnost, aby mohl zaznít jejich hlas. A pak druhá podmínka. Potřebujeme mít diskuzi, která se zaměří na skutečné očekávání občanů a zaměří se také na vytváření politických schůdných kompromisů. Nebude nám k ničemu, když se tady bude, budeme mít nějaké institucionální rozmíšky, když se tady budeme konfrontovat s nějakými sterilními utopiemi, nebo když z toho bude nějaká anarchistická debata, kde bude zaznívat vše, bude se pouze diskutovat a nic z toho nezdojde. Potřebujeme tedy debatu, se kterou vzniknou závěry, která bude eh, tedy jasně jít prostřednictvím demokratických, le, demokraticky legitimovaných struktur. Cílem musí být spravedlivější a demokratější Evropa a Evropa, která nabídne mnohem více svým občanům. Děkuji. Paní Hán, má minutu. Mlad, Mladí lidé jsou budoucností Evropy. Milí kolegové, určitě to jste stejně jako já řekli více než jednou ve volební kampani. Nyní můžeme ukázat, že to myslíme skutečně vážně, neboť budoucnost o budou, Konference o budoucnosti Evropy je také konferencí o budoucnosti příští generace. Je třeba, aby příští generace se tedy do toho také mohla zapojit. Očekávám respekt, stejný respekt vůči mládežnickému fóru jako vůči schromáždění občanů. A tady jsem proti EKR, které by nejradši z toho ty mladé vypustila pomocí svých pozměňovacích návrhů. Já to čekávám od našeho parlamentu a také od národních parlamentů. Pošlete zejména mladé poslance, protože pouze v případě, kdy budeme mít mladé lidi na všech úrovních konference, tak ukážeme, že je máme v hledáčku, že respektujeme jejich názory a že zcela aktivně mohou spolu utvářet svou vlastní budoucnost zde v Evropě. Děkuji vám. Please don't whistle. Mr. Buzela. Děkuji, pan Buzela, minutu a půl. Poté, co jsem si vyslechl tuto diskusi, tak jsem ještě šťastnější, že máme tak silné usnesení v tomto parlamentu, které vlastně podporuje budoucnost Evropy. A e, chtěl jsem jenom zmínit pár bodů, e, které již byly e, vyřčeny. My skutečně rozpoznáváme problém. A protože rozpoznáváme problém, tak se snažíme nalézat řešení. A problémy, jak řekl pan Ferhofstadt mm, a také paní Obry a ostatní, spočívají v jiných výzvách, před kterými stojíme, migrace eh, a tak dále. A nemůžeme se tomu plně věnovat, protože eh, nemůžeme jen tak zablokovat naše řešení. A proto potřebujeme tuto konferenci, abychom postoupili do budoucna. Druhá otázka se týká národních zájmů. Ano, v současné době eh, nemůžeme obhajovat národní zájmy, protože národní zájmy jsou evropskými zájmy. A to je velice důležité, abychom toto pochopili. Většina tohoto parlamentu eh, je pro budoucnost a budoucnost můžeme eh, získat jenom, když najdeme společnou budoucnost pro Evropu a to znamená mít eh, společnou vizi, kterou budou občané sdílet a doufám, že s touto konferencí můžeme touto cestou jít. Děkuji. Děkuji. Pan Velimský má minutu. Omlouvám se panu Vilimskému. Já jsem vás neviděla a opravdu se omlouvám, ale eh, chci se ptát, jestli přijmete modrou kartu. Je to domluva? Domluva. Spontánně, ano. Nejsem si jistá, prosím. 30 vteřin máte. Ano, eh, děkuji, pane Bezláger. Vy jste se zmínil o tom, že potřebujeme silné usnesení v tomto tématu, s tím naprosto souhlasím, ale eh, chtěl bych připomenout tento parlament eh, dřívější, pozdější diskusi, kterou povedeme o usnesení o Polsku a Maďarsku. Ano, nic se tady neděje dosud. Jak můžeme zaručit, že toto usnesení, o kterém budeme hlasovat, nepovedeme ke stejnému mluvení? Musíme opravdu dosáhnout výsledku a tento parlament by se měl postavit za to, o čem se bude hlasovat. No, jsou tu dva prvky, jak zajistit, aby to neskočilo jenom jako takové klábosení. První věc je, že budeme opravdu eh, eh, sledovat to, jaký bude výsledek této diskuze. Takže budeme mít změny smluv, budeme mít procedurální změny, půjdeme eh, do běžných postupů tomto parlamentu a ostatních institucí. A druhá věc je, mm, nepůjdeme jenom ze sporu nahoru, jak říkal pan Ferhofstadt, ale rovněž budeme ukazovat naše výsledky občanům a budeme říkat, souhlasíte s tím, myslíte si, že to jsou dobré výsledky a jenom to touto cestou eh, budeme moci zaručit zodpovědnost, zodpovědnost nás všech, eh, všech institucí, které ji nesou. Děkuji. A teď pan Filipsky má, Filipsky má minutu. Ano, ehm, vy tady chcete vzít do rukou budoucnost Evropy, ale už teď eh, troskotáte mm, eh, na úspěšném zpracovávání současnosti a současných problémů. Eh, dva příklady. Rok 2015 mm, nemáte, mm, neměli bychom zajistit vnější ochranu hranic a druhý příklad. Oblast ekonomie, měnové politiky, tady máme minusovou úrokovou politiku, ekonomika je slabá a nedaří se nám tady e, posílit ekonomiku. Ovšem, kde se tady suguruje úspěch, to jsou centrální oblasti, e, to, se, e, to je klimatická krize. Využívá se to k tomu, aby se lidem znovu ještě vytáhly peníze z kapsy, například CO2, tam, kde Evropská unie ovšem znovu stroskotává, to je stanovit určité standardy a měsíc po měsíci 120 vozidel jezdí z Bruselu do Štrasburku a musí se znovu vracet zpátky. Nemáte pocit, že budoucnost Evropy není v centralizaci? Národní státy jsou dostatečně moudré, aby si zvládly se vlastní problémy sami. A tady v tom spočívá úspěšná budoucnost pro Evropu. Děkuji. Sir, there, um... Pane Vilimsky, je tady na vás modrá karta od paní Gamon. Přijímáte ji? takže prosím, můžete položit otázku. Pane Vilimsky, vy jste vůbec nehovořil k věci. A proto se vás chci zeptat, co tedy by hovořilo proti tomu, abychom zapojili na, do této konference evropské občany, hovořili s nimi, ptali se na, jich, na jejich představy o budoucnosti Evropy. Proč jste proti tomu eh, poslouchat hlasu voličů občanů? ti lidé hovoří mnohem, eh, smýšlejí mnohem více evropsky a myslí více na budoucnost, než si dokážete vůbec přepravit. Děkuji. Já se já velice vážím, ale vy jste tady nová v parlamentu, já jsem tady byl již minulé volební období a byl jsem také svědek toho, že jsme neustále několikrát hovořili o budoucnosti Evropy za zapojí občanů, eh, zúčastněných zájmových skupin. Každý se mohl dohodnout. A tady prostě není konsenzus a parlament se bojí při přijít s odpovědí. Máme různé scénáře o budoucnosti Evropy již od roku 2016 a dosud se parlament bojí se nějak rozhodnout, nastavit. A to je má výtka, se kterou přicházím, kterou předkládám tomuto grémiu. Děkuji. Dalším řečníkem na jednu minutu pan Bušade. Vážená paní předsedající, uplynulo deset let od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a co nastalo? Finanční krize, migrační krize, krize s Brexitem a my jsme nebyli schopni žádný tento problém řešit. Je dobře, že se hovoří o budoucnosti Unie, ale opatrně, protože zdá se, že řešením má být zase cesta k federalizaci, která to všechna, všechno vyvolala. Prostě kráčíte směrem k propasti. Já si myslím, že by to měla být ta svobodná konference, z níž by neby, byla, neby byly vyloučeny názory 20% tohoto parlamentu, který byl přitom vyloučen i se zapisování toho usnesení, o kterém se má hlasovat. Je to budoucnost Evropy, kterou chcete vy, Evropy, která bude začínat tím, že bude sankcionovat dva členské státy a upírá možnost diskuse 20% Evropanů. Jsou tady i jiní Evropané, kteří věří v Evropu svobodných, suverénních národů, které budou svobodně spolupracovat, budou hájit své tradice a chci vám také připomenout, na co asi zapomínáte, že budoucnost vychází i z našich tradic a z respektu k naší historii a k našim křesťanským kořenům. Děkuji. Děkuji, je na vás modrá karta. Přijmete modrou kartu od pana Simona. Prosím. Ano, já bych tady chtěl zabránit tomu, aby se vytvořila nějaká legenda, kterou se tady snaží jak si vytvořit dva členové vaší frakce. Oni tvrdí, že ta frakce byla vyloučena z přípravy tohoto usnesení. To není pravda. To bylo vaše vlastní přání se z toho stáhnout. Všichni ostatní toho litovali. My bychom si bývali přáli usnesení, které podpoří všechny frakce. Vy jste se stáhli. My jsme nikoho nevylučovali. Je vám toto známo? lamento disentir. Eh, já musím říci, že také patřím do výboru pro ústavní záležitosti a v první diskusi už jsme prostě dostali návrh podepsaný čtyřmi hlavními frakcemi, kde se hovořilo o federální Evropě a podobně a k tomu vy jste dělali pozměňovací návrhy, ale ten dokument už byl uzavřený. Já si myslím, že diskuse znamená, že se začne pracovat společně od samého počátku a respektovat také vůli našich občanů. Děkuji, pan Papadimulis, na jednu minutu. Děkuji. Pokud chceme dosáhnout sjednocené Evropy, která bude silnější a flexibilnější, potřebujeme demokratičtější, sociálnější, ekologičtější a spravedlivější Evropu. Pouze touto cestou se nám může podařit vyhnout se nebezpečí kroku zpět, návratu do temné minulosti, která by se stala naší budoucností, kde by převládaly e, antievropské a populistické a pravicově extremistické proudy. Abychom vytvořili dobrou budoucnost, potřebujeme dialog, který eh, bude předvídat či počítat se silnou rolí Evropského parlamentu, ale samozřejmě se nemůžeme nějak tu debatu omezovat, musíme hovořit i s občany, proto jsme jako GUE toto usnesení podepsali, i když bychom si bývali přáli radikálnější přístup. A eh, pravice, jak to nechtěla podpořit, jak eh, nechtěla zapojit občany, to zcela jasně odsuzujeme. Co by bylo tak špatné na tom, tam se pravice, kdybychom občany zapojili? Děkuji, pan Sinkič. Pan Sinkič má minutu. Děkuji. Evropské národy eh, mají různé pohledy na to, eh, jak má eh, vypadat Evropa. Chorvatsko bylo uznáno, nedávno jsme eh, slavili. Já si myslím, že je důležité, aby politici občas řekli, že udělali chyby. Tedy to přeci už by bylo dobré. Eh, v podstatě první, to je první krok ke zlepšení situace. Dobře, že jste to rozpoznali, potřebujeme solidaritu v Evropě. A když dochází k záplavám, eh, pomácí, tak pomáhají všichni občané a to znamená solidaritu. Eh, v Chorvatsku eh, ji máme, ale v Evropě chybí ona solidarita. Ehm, ehm, vy Eh, máte, eh, vy jste pokračovali, provozovali politiku eh, útlaku, ale Chorvatsko chce teď do eurozóny. A tím vlastně nemáme v ruce žádné nástroje. Máme-li se pak vyprostit z krize, změnné kurzy, toto nebudeme moci sami stanovovat. A pokud budeme v krizi, tak nebudeme mít nikoho, kdo nám pomůže. Skončíme tak jako Řecko v době finanční krize. Takže se obávám, že budeme ponecháni úplně ve štychu. Paní Hübner má minutu a půl. Vážení kolegové, tato konference na dva roky může být něčím úplně jiným, než jenom pódiem pro eh, populární nebo populistické politiky. Máme tady eh, možnost iniciovat eh, a otevřít diskusy o budoucnosti Evropy. Může to být diskuse na rovné úrovni povedek ustanovení dial, mechanismu o dialogu Evropě. A až bude ukončena tato konference, bude politickým procesem, která bude mít vlastní přidané hodnoty, obnovení evropské liberální demokracie, evropská unie, jednota bude uchována a začlenění evropských občanů. Bude tady pocit toho, že, se, že naši občané se identifikují s Evropou. Takovéto bezprecedentní otevřený dialog může vést k tomu, že Evropa poroste eh, eh, tak, jak demokracie eh, bude pokračovat. Bude tady reciprocita. Já si myslím, že ta konference je následným krokem k tomu, co bylo nové v nových posledních evropských volbách. Jako nikdy dříve. V roce 2019 evropské volby vytvořily společný narrativ evropský místo tradičních separátních 28 národních příběhů. E, tyto volby ukázaly, že naši občané očekávají od Evropy více, než to, co bylo v minulosti. Víme, že občané nemohou, e, že jim nemůžeme jenom nabídnout, aby poslouchali tomu, co my politici a instituce říkáme o globalizaci, klimatu, neutralitě, zelené politice, migraci, digitalizaci, sociální spravedlnosti, e, konkurenceschopnosti a podobně. Oni se chtějí účastnit, chtějí reagovat na výzvy společně, chtějí míčit tyto odpovědi na míru míru jejich snů a vizí. Měli bychom využít této příležitosti a naučit se jim i naslouchat. Uh, paní Hübner, je to modrá karta? Přijmete modrou kartu? Ne, já si myslím, že je na čase, abychom posunuli tu diskusi do eh, jiných směrů. Další eh, je paní Kapiny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 Eh, udělali vše politici eh, pro to, co bylo nezbytné, aby diskutovali s politiky. Já také věřím v reprezentativní demokracii, my zastupujeme občany, ale udělali jsme skutečně vše pro to, abychom konzultovali občany, když jsme dělali, když jsme rozhodovali eh, v jejich jménem tady musíme najít jiná opatření. A toto je účelem oné konference. Samozřejmě musíme být eh, obezřetní, až bude k integraci, k této nové platformě, která má eh, eh, přiblížit občany k nám. Jsou tu národní parlamenty a instituce, ale struktura je již, s tou se již počítá v návrhu. Teď je důležité samotné provedení. Nejde o to zvýšit byrokracii a náklady. Podpořím toto usnesení opatření a všichni musíme podpořit, protože je to mechanismus zacílený na zlepšení komunikace s občany. Děkuji. Pan... Děkuji, pan Gerenc, na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Ten úkol je náročný, ale to neznamená, že bychom tu konferenci neměli zahajovat. Ten eh, evropský motor má poruchu ale to neznamená, že bychom neměli pokračovat, protože pokud budeme pokračovat tak jako nyní, spadneme do druhé ligy. Je třeba provést takovou kolektivní diagnózu v rámci této konference. Musíme se zamyslet nad tím, jaké jsou důvody eh, paralýzy. Musíme naslouchat občanům, kteří mají zájem o budoucnost. Musíme dát hlas zklamaným, ale také mladým ti, kteří nemají dostatečné argumenty a motivaci pro tuto konferenci, tak bych jim řekl, aby se inspirovali eh, těmi mladými Brity, kteří jsou velice zklamáni Brexitem. Děkuji. Nyní pan Breyer na jednu minutu. Paní předsedkyně, jak dokážeme zajistit, aby evropská politika byla dělaná pro většinu občanů a ne pro koncerny? jak se vyhneme lobby, lobbyzmu, jak zajistíme, aby Evropančí občané, pokud budou mít potřebu, mohli vzít rozhodování do svých rukou pomocí referent a přímé demokracie, tak abychom získali opět důvěru občanů v EU. Tady eh, si myslím, že potřebujeme zásadní reformu, novou strategii EU Konference o budoucnosti eh, Evropy doufejme eh, přinese jistá malá vylepšení, ale očekávat od zástupců evropských institucí, že oni sebe sami zreformují, to je jako kdybychom se žáb ptali na to, jak vysušit močál. Mějme tu odvahu, důvěřujme našich občanům a udělejme přímo zvolený občanský konferent, který bude mít za cíl vytvoření Evropské ústavy a potom pomocí referent nechme občany sami rozhodnout o Evropě, kterou si přejí mít. Děkuji. Dalším na minutu pan Bardela. Děkuji, paní předsedající. Zítra sociální Evropa, Evropa, která chrání, demokratičtější Evropa Eh, už 30 let politikové zpívají stejnou písničku a slibují eh, lidem něco, co nikdy nedodrží. Eh, žádný legitimní evropský projekt nevznikne, pokud se nebude opírat o volnou spolupráci mezi národy a o suverenitu národů. Eh, Evropa má problém se svou strukturou, ale také se svou politikou. Ochrana lidí před divokou globalizací, obhajoba identity lidí, umělá inteligence, technologická revoluce, životní prostředí, ekologie. Tady ve všem evropský model selhal. Podívejme se na Ameriku, Čínu, Rusko, Indie. My v obroti nim jsme bezmocní. Já si dovolím vyjádřit přání. Ta konference budoucnosti Evropy by konečně měla být eh, zásadní změnou kurzu, ale bohužel si nedělám velké iluze. Eh, Pane Bardello, je na vás eh, modrá karta od pana Habiba. Přijímáte ji, prosím? Děkuji mnohokrát. Pane Bardelo, souhlasil byste se mnou, že název konference je zavádějící, že by se spíše mělo jednat o budoucnost Evropské unie, nikoli budoucnost eh, Evropy. A souhlasil byste také s tím, že tu konferenci eh, je možné zrušit, protože budoucnost Evropské unie eh, není příliš růžová a unie se nejspíše brzy rozpadne. Je ne já nezaměňuji Evropu s Evropskou unii. Evropa je kontinent, který eh, vytvořil národy, nejkrásnější a nejstarší národy světa. Každopádně Evropská unie, tak jak vzniká posledních 30 let, tyto národy ničí. Já jsem rád, že britský národ eh, znovu objevil svou svobodu, ale každopádně nedovedeme si představit evropskou spolupráci bez britské mocnosti a je tedy třeba uvažovat partnerství mezi tou novou evropskou strukturou a britským národem. Vážení kolegové, abychom mohli eh, usnadnit diskusi, tak bych pokračovala modrými kartami, ale jenom jednou na řečníka během této diskuze. Takže další na seznamu je pan Zíle. Má minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedající. Když eh, občané vidí, že v rámci zelené dohody se přijímají zákony, které umožňují e, cestu prázdných kamionů po Evropě, tak nechápou, o co jde, když se hovoří o evropském rozpočtu na úrovni 1%, což je 20 krát méně než federální rozpočet USA a zároveň se snižují prostředky na soudržnost v demografické situaci, eh, tak to bude znamenat, že eh, mladí z odlehlých oblastí eh, prchnou do bohatších částí a občané nechtějí v tuhle Evropu věřit, když lidé volají po větší suverenitě a pak to dopadne tak, že velké členské státy zastupují celou Evropu, tak to není v v zájmu Evropanů. A když při eurovolbách se mohlo hlasovat, bude hlasovat pro nadnárodní seznamy, to se také občanům nebude líbit. Hrozí, že zničíme to, co v Evropě vzniklo eh, dobrého za posledních eh, roky. Pan Vilum se na jednu minutu. Er Evropa, Evropská unie je projekt elit, Evropa zohledňuje nadnárodní společnosti a bohaté, a to na úkor klimatu, životního prostředí a pracujících. Namísto této EU potřebujeme rovnoprávnou demokratickou spolupráci, jejíž středobodem budou občané, klima a příroda. Proto potřebujeme zásadní diskusi o tom, jak chceme v Evropě spolupracovat. Nepotřebujeme předem nastavenou diskusi kde ty závěry z ní budou, že chceme více centralizace, více deregulované trhy. Potřebujeme otevřenou diskuzi, zapojení občanů, občanské společnosti a národních parlamentů. Proto my jsme pro toto usnesení. Nebojíme se před toho zeptat se občanů na jejich názor a je to také jasný náš signál, který zasíláme E, evropské komisie. Pokud to nebude skutečné zapojení našich občanů, pak vám to evropské národy nikdy neprominou. Pan Tajs má minutu. Paní předsedkyně, budoucnost Velké Británie je jasná. Plná příležitosti, e, jak e, máme už politickou jistotu toho, že opustíme Evropskou unii už za dva týdny příležitost ehm, pro jednu z našich zemí, tak jak si ji eh, přejeme, ne tak, jak nám to říká Evropská unie. Příležitost ehm, ehm, být zemí s nízkými staněmi, chytře regulovanou ekonomikou, která je konkurenceschopná na světové scéně bez nezbytné eh, byrokracie a protekcionismu. Příležitost eh, vést citlivý, férovou migrační politiku, která bude fungovat pro naši ekonomiku, pro naše občany příležitost využít státních dotací eh, pro strategické eh, průmysl, pro strategický průmysl a podniky. Eh, naše úroveň zaměstnanosti je, naše nezaměstnanost je rekordně nízká, zvlášť pro mladé lidi. Navrhuji, pane, paní předsedkyně, aby příležitost pro zbývajících 27 členských zemí, ta by mohla také být jasná, kdybyste reformovali, kdybyste nás následovali a kdybyste vzali do rukou znovu kontrolu. Pan Karas má minutu 30. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, vážené dámy a vážení pánové, já doufám, že se tady většinově shodujeme na tom, že naše budoucnost potřebuje silnou, efektivní a důvěryhodnou EU a v Evropské unii tím myslím všechny občany, regiony, národy a evropské společenství. Proto učiňme e, budoucnost naším přítelem. Učiňme z občanů naše spojence. Budoucnost Evropy a roli EU v EU e, nesmíme učinit obětí stranických sporů. E, budoucnost potřebuje posílení evropské demokracie, lepší rozhodování Evropského parlamentu, odstranění jednomyslnosti v rozhodovacím procesu, evropské volební právo s evropskými kandidaty, kandidátkami, rozpočtovou autonomii, evropská referenda. Budoucnost potřebuje evropskou vládu, která bude mluvčím kontinentu na světě. Potřebujeme společnou zahraniční obranou a bezpečnostní politiku. Naše budoucnost potřebuje evropské odpovědi na globální výzvy. Naše budoucnost potřebuje vnitřní trh bez bariér. Naše budoucnost potřebuje rozpočet který bude na výši veškerých těch očekávání, úkolů, také počtu obyvatel v Evropě. Bude mu odpovídat a bude investovat do Eh, budoucnosti Evropy. A budoucnost proto potřebuje dialog. Evropské vědomí, společné jednání. My jako parlamenty musíme být připraveni touto cestou. My máme více než milion návštěvníků, zvýšenou volební účast a máme naše kontaktní kanceláře a zúčastněné strany. Prosím, společně se ujmeme tohoto úkolu. Děkuji panu Karasovi. Dalším je pan Pisapia má minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Uplynulo téměř 80 let od doby, kdy Altiero Spinelli Eh, po ukončení eh, fašistického režimu sepsal manifest z Ventotene. Dnes více než kdy jindy potřebujeme eh, obnovu a konkrétní kroky. Konference o budoucnosti Evropy je jedinečnou příležitostí a možná poslední příležitostí, jak zareagovat na požadavky změny a zapojení Neplatí to jenom pro města, ale také pro venkov, pro odlehlé oblasti. Je třeba poslouchat i těm, kteří jsou proti, kteří jsou kritičtí, kteří nesouhlasí se současným systémem Evropské unie. A za tímto účelem potřebujeme strukturu, která bude schopna transformovat eh, myšlenky v konkrétní kroky zapojení eh, evropských institucí i do případných eh, změn smluv, pokud budou navrženy konferencí. Jinak bychom mohli propást jednu z posledních šancí na změnu a mm, mohlo by se to vrátit jako bumerang, mohlo by se to vrátit zpět parlamentu i Unii. Ta, situ, ta cesta není eh, jednoduchá, ale musíme se jí vydat s přesvědčením a nadšením. Děkuji. Děkuji, paní Charanzová, na minutu. Děkuji, paní předsedající konference o budoucnosti evropy by neměla řešit nic menšího než naši společnou budoucnost a kudy se dál ubírat by měli říci ti nejpovolanější občané evropané. jsem proto ráda že jsme se k tomuto kroku odhodlali. slyšela jsem v uplynulých letech i zde volání po změně. neslyšela jsem snad žádného kolegu který by řekl všechno funguje perfektně změn není potřeba. a proto je dobře že teď i my politici vlastně jdeme s kůží na trh. jdeme si vyslechnout to co bychom měli dělat jinak lépe. totiž to co platí mnohdy zde v bruselské bublině nemusí a často není dobře vnímáno občany našich zemí evropa se mění mění se svět máme zde nové výzvy technologické bezpečnostní environmentální i na to musíme hledat odpovědi. to nejhorší co bychom měli dělat je nedělat nic pokračovat v zajetých kolejích. pro mnohé by to bylo asi řešení nejpohodlnější ale řešení krátkodobé a řešení špatné. děkuji.

Vážení kolegové, Brexit měl posloužit jako různé varování pro nás všechny. Co se stane, když řádní eh, eh, lidé, pro které je Evropa vzdálená, kde nemají s ní kontakty. Eh, je to strašlivě jednoduché, aby dobře financovaní pravicověji demagogové pak se objevují v populistickém tisku a odrazují lidi a rozšiřují euroskeptický strach. Velkou Británii je příliš pozdě, škoda už byla učiněna. Ale bylo by naprostou strategií pro Evropskou unii, kdyby se nepoučili poučil z této eh, kalamity, kterou Brexit znamená. Eh, takže závěry této konference by měly by být víc než papír, na kterém budou napsány hlasy občanů a občanských společností, musí být vyslyšeny hlasitě a jasně. A tento proces nemůže být zredukován jenom na eh, nějaké standardní cvičení. Je to hrozné, že mocní lobbysté a velké podniky si myslí, že je jednoduché ovlivnit politiku jakékoliv vlády všude na světě. Zatímco nevládní organizace a běžní občané často jsou eh, jenom v rohu eh, a eh, musí, jsou potichu. Tato zásadní konference o budoucnosti Evropy, tady je velmi klíčové, abychom se uchopili této příležitosti a abychom propůjčili hlasy občanům v celé Evropské unii. Já a má zemi, země jako pišní Evropané se těšíme na to, že to bude pokračovat a že i nadále tento příspěvek z její strany budeme mít. Thank you. Um, just... Děkuji, jen stručně. Paní Hutasar, jste další eh, řečnici, ale také jste naznačila, že byste chtěla položit otázku, kterou nepovolím. Eh, obávám se, že eh, tady musíme ehm, zarespektovat ehm, čas a myslím si, že musím přerušit tento systém kladení modrých kart a omlouvám se za to. Ehm, ano? Ukončili jsme to, eh, máme tady formální zasedání eh, ve 12 hodin a musíme připravit eh, místnost, takže musíte toto akceptovat a možná si můžete podiskutovat o tomto postupu někdy v budoucnosti později. Děkuji vám za spolupráci a za vaši účast. Paní Hutasary, má minutu. Děkuji. Promiňte, to byla moje chyba, omlouvám se. Vy jste skutečně, to byla to technická záležitost, ano, já jsem vás asi přerušila krátce, máte slovo teď. Paní předsedkyně, musím napadnout vaše rozhodnutí o modrých kartách, protože eh, tady máme jednu hodinu před konce, mezi koncí této diskusy a další diskusí, takže nevím, já chápu, co jste říkala, že musíte pak vést diskusi, ale mohli bychom to udělat jednou e, žádostí. Já bych byl rád, bychom pokračovali v této diskusi. Dosud jsme viděli, že tato diskuse skutečně e, žila tím, že jsme využívali e, těchto modrých karet. A proto bych chtěl tak napadnout toto rozhodnutí, zrušit tento postup tím, že učiníme rozhodnutí na této plenárce a budeme pokračovat a klást žádosti nebo postupovat v, tomto, v těchto modrých kartách. Děkuji já miluji systém modrých karet a myslím, že funguje. Ovšem, nemohu eh, povolit, eh, aby tato diskuse eh, se překročila to hranice. Možná by bylo dobré, kdybyste, jsme jako zvlášť, jak dobrá byla tato diskuse, možná byste si mohli pohořit později. Můžete pokračovat o tomto postupu, ale chci mít tu flexibilitu, já ji nebudu mít ale hodinu. Takže prosím, přijměte toto pravidlo mé rozhodnutí, budeme pokračovat s diskusí a Možná budeme moci o tomto diskutovat později. Teď, paní ehm, Hutasary, máte bez přerušování minutu. Děkuji. Ano. Ehm, tady ehm, jde o spolupráci, eh, nemůže jít o spolupráci s těmi, kteří jsou stejného názoru. Když se podíváme na budoucnost Evropy, eh, tak eh, naše skupina byla vlastně vyčleněna. Hrozba Hrozby, které byly jmenovány, nacionalismus, Brexit, pro koho znamenají tyto věci hrozbu? Určitě ne pro občany nebo e, svrchovanost národních států. E, přesto jsou to e, hrozby a Eh, socialistický mocenský projekt Evropské unie a eh, vedení Evropské unie, které je toho názoru, že znovu si můžeme vyzkoušet ještě socialistický systém. Brexit eh, vedl k panickým reakcím a proto se naše proto to nám odebrali vlajky, které stály před námi. Bylo řečeno, že občané musí být zapojeni do diskusí, ale to eh, se netýká všech. Eh, neustále říkáte, že mm, eh, nemůžeme naslouchat populistům, že nesmíme začlenit do diskuse. Ale občané mají jenom čekat. Budoucnost patří patriotům. Ano. 30 vteřin jsme vám dali. A to bylo v pořádku, teď držel času. Teď pan Epping je další řečník, máme na to vám, paní předsedající. Jsme skutečně na křižovatce, dámy a pánové. Rozhodnutí většiny je jasné. Chcete Evropu, Eh, která bude mít vlastní rozpočet, vlastní vládou a členské státy budou jenom eh, provincie. Ale EKR si to představuje jinak. Chceme společenství států, které bude spolupracovat. Je to, měla by to být spolupráce mezi státy, to je velice důležité. A měly by, měla by se také odstranit ta obrovská byrokracie, která existuje. Eh, my tedy chceme paralelní proces s takovým konkurenčním projektem, my sami chceme zahájit diskusy mezi obyvateli členských států. Myslíme si, že obyvatele by měli mít možnost vyjadřovat se v referendu, to znamená neptat se tu a tam nějakých občanů, nevládních organizací. Spíše by se občané měli vyjádřit o budoucnosti eh, Evropy eh, nějakým eh, referendem. Děkuji. Nyní paní Fox na jednu minutu. Tohle je nejlepší rozprava, kterou jsem slyšela v tomto parlamentu. Dobré předsednictví, paní McGuinness. Opravdu tady jsou upřímné úvahy a i Frovštát ukázal eh, pokoru. Říkáte, máme problém a ono, máte problém. Hovoří se o občanských shromážděních, o konzultaci občanů, ale je tady nebezpečí, že občané budou zapojeni jenom uh, povrchně. Evropští občané už se vyjádřili, eh, oni diskutují celou dobu, nepotřebují na to pomoc byrokratů. Evropští občané často křičí své názory v národních volbách, v referendech, ale velice často lidé zde prostě to neberou v úvahu eh, když lidé kritizují evropské instituce nebo politiky úspor, tak mnozí eh, zde Eh, si zacpávají uši nebo plivají urážky. Říkají, vy jste populisté, vy jste krajní pravice, já jsem spíše z levice. Jste zmanipulovaní voliči, říkají voličům, jste zmanipulovaní demagogy. To znamená, vy tady nemůžete myslet vážně konzultaci občanů, když demonizujete ty občany, kteří prostě vyjadřují jiný názor. Řečnice byla přerušena. Bohužel už vás nikdo neslyší, ale můžete si nadále hovořit sama pro sebe. Já jsem vám odpojila mikrofon, abychom respektovali řečnickou dobu. Nyní pan Bilčík.